protože tam nevidím skutečný pokrok, abychom mohli vybřednout z té krize, kterou jsme prožili v roce 2009. A když si to znovu a znovu pročítám, v roce 2009 všichni jste si přečetli tu zprávu, eh, která byla pak k dispozici v roce 2010, kde Danon vysvětloval, že díky poklesu ceně mléka eh, jejich zisky narostly a byli velice spokojeni s tímto nárůstem zisku. Dnes je tady další Zneklidnění, které ukazuje, že je problém eh, mezi eh, členy skupiny na vysoké úrovni a eh, pak například v jednáních mezi EU a Kanadou vidíme velice jasně různé informace, které to potvrzují. Je tady totiž vůle, jak v Evropě, tak i jinde, vlastně odstranit tu organizaci, která spočívá na mm, rovnováze mezi nabídkou a poptávkou. Vidíme, že i EU chce eh, vlastně eh, zrušit eh, dohody, které existují a vlastně by to mělo dopad i v Kanadě. Z toho vyplývá určitý problém. Já mám pocit, že ve všech těchto diskusích Producenti mléka jsou vlastně jakási, jakási proměna, která se přizpůsobuje zájmům velkých průmyslových skupin. Když se podíváme z tohoto hlediska na diskusy, uvědomujeme si, že tady je problém, protože nic neumožňuje dostat se z krize. Eh, nemáme k dispozici eh, nástroje, které by umožnily logickou provázanost poptávky a nabídky. Jestliže nabídka je vyšší než poptávka, no tak prostě budou klesat ceny. Model, který tady teď platil, bude i nadále tímto způsobem fungovat. To není reakce na situaci. Já myslím, že nástroje máme. Ty nástroje možná nebyly náležitě využívány z hlediska kvót, to mohu připustit, ale eh, ovlivnění kvantity to si myslím, že zůstává důležitým nástrojem. V tomto výboru Agri eh, je to opravdu eh, náležitá logika. Nemůžeme zvládnout eh, produkci bez ovlivnění kvantity. Dále otázka cen, dohled nad cenami. Pouze dohled nad cenami prodeje do supermarketu to rozhodně neumožní mít nástroj, který umožní ovlivnit cenu mléka placenou producentovi. Nebudeme-li vycházet z nákladu na produkci. A tady eh, výbor pro zemědělství se v tomto smyslu již vyjádřil. Je třeba pracovat s náklady, výrobními náklady. Eh, jak můžeme diskutovat s cenou prodejní? Nemáme-li nejdříve jako základ výrobní cenu jak můžeme takto postupovat, nemáme-li výchozí bod, kterým jsou výrobní náklady. Jinde to funguje, američané to tak mají. Proč to neděláme v Evropě? Já myslím, že to je opravdu otázka politické vůle. Za třetí, nebude možné eh, mít eh, eh, mezi oborové diskuse, jestliže producenti nebudou mít stanoveny cíle, na základě kterých bude opravdu možné jednat. A konečně chci říci, že pokud jde o inovace, tady je problém. Můžeme hovořit o inovacích eh, eh, stále, ale je tady jedna otázka inovací spojená s územím. Připojuji se ke kolegovi, který hovořil o eh, značkách původu regionálních specialitách. Já hovořím o takovýchto specialitách, nestandardizovaných eh, produktech, které vytvářejí mnohem více pracovních míst. Na 100 tisíc litrů standardního mléka se vytvoří 0,72 eh, setin eh, pracovních míst. A tady se odkazuji na Michela Dantena, eh, který velmi dobře ví, že když vezmeme třeba savojské speciální regionální produkty, eh, tak víme, že eh, je, jsou tři pracovní místa vytvářena tímto množstvím mléka. Čili je třeba se zaměřit na konzistentní ehm, produkty, které jsou kvalitní, určitou přidanou hodnotu pro práci zemědělce. Hovoříme-li o inovacích, měli bychom mít právě toto na mysli. Inovace, které umožní producentům pracovat na svém území, ve svém oboru a současně vytvářet pracovní místa. Děkuji. Alors, je parle après, euh, à que... Vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. A děkuji všem. Tak kdo Děkuji, pane předsedo. Já jsem si myslela, že ukazujete na mě, tak jsem se chopil slova. Děkuji za všechny informace o výsledku jednání skupiny na vysoké úrovni. Myslím si, že celá řada z těch věcí se poslouchá docela dobře, ale když si to zhrneme, tak ty problémy se nedají tak snadno vyřešit. Problémy v těch 27 členských státech jsou velmi odlišné. Zaznělo tu transparentnost. Když se podívám na Německo, tak v Německu, eh, že by někdo vydělával mnoho peněz z té skupiny, to tak není. My jsme bojovali za to, aby maloobchod nenakupoval a velkoobchod nenakupoval pod cenou. protože jak máme udělat dobrou cenu mléka, když se začíná prodávat pod cenou? Já jsem předsedou velkého mlékárenského družstva a počítal jsem, že zisk v minulém roce činil 0,07 centů na litr mléka. Čili kdybychom docílili jiného zisku eh, tak by to bylo jiné, ale máme 6 tisíc zemědělců. My chceme získat a docílit dobrou cenu, abychom to mohli přenést dál na zemědělce. Střední a východní Evropa, tam je ten spotřebitel chráněn a to značnou měrou. Takže ta situace v Evropě není stejná. Totež platí pro výrobní náklady. Vedle mě sedí dva francouzští kolegové. Když se podívám na ceny ve Fran... je jich víc tady. Když se podívám na ceny v, ve Francii, ty jsou daleko nižší než u nás. A když to přepočtu na energetické náklady, tak francouzský zemědělec eh, může mít cenu mléka o 2-3 centy nižší a přesto si zachová příjem, protože v Německu jsou eh, provozní náklady vyšší než ve Francii. Jak bychom to měli vykompenzovat v Evropě? To nejde. Čili, když hovoříme o koncepci, tak je třeba zajistit eh, určitou cenu mléka. Mě by to velmi těšilo, alespoň za producenty mléka, protože bychom byli schopni zajistit co možná nejvyšší cenu. Jenže předpokladem pro tento model by byla stoprocentní ochrana zvenku. A kdo mi vysvětlí, jak to politicky prosadíme? Když nebudeme mít tuto ochranu zvenku a řekneme, že 40 centů je správná cena v Evropě, tak jak to bude vypadat s importem a s exportem, jak zajistíme tu cenu. Nicméně potřebujeme takovýto model na ochranu zvenčí a když to nebudeme mít, tak ten model fungovat nebude. Já jsem byl před chvílí venku, volal jsem se, svém, se svým jednatelem a ten mi řekl, že spotová cena mléka Eh, činí až 38 centů. To znamená, neznamená ale 38 centů pro výrobce, protože z toho dostane výrobce jenom část. Nicméně ukazuje se, že ta krize trochu ten trh vyčistila, ale bez zásahu politiky se ten trh nezotaví. Daleko větší obavy mám a to by měla také zvážit ta skupina na vysoké úrovni. Ukazuje se, že máme klienty, kteří eh, oznamují, že jdou do konkurzu. To jsou obrovské problémy. To jsou potom eh, vlastně nedobytné pohledávky pro naše družstva, ta splatnost je 60, 70, 80 dnů a když někdo mezi tím eh, oznámí konkurs, tak eh, se k tomu výrobce nedostane k těm penězům. Myslím si, že jdeme správnou cestu, ale zazněla tu kritika, že ta eh, cena, ta síť bezpečnostní není přiměřená. Když se podíváme na takový rok, jako byl ten letošní, bez této bezpečnostní záchranné sítě bychom zažili daleko větší propad. Nebylo by možné vyjmout určité věci a proto si myslím, že je nutné, abychom si ponechali ty nástroje do té záchranné sítě, tak, abychom je aplikovali, protože kdybychom letos neměli a loni tyto nástroje, tak by ta krize byla bývala ještě horší. Proto si myslím, že v nejbližší době budeme muset tyto věci prodiskutovat a najít rozumnou cestu. Já mohu jenom říci, že to téma je tak odlišné, že bude nesmírně těžké najít nějaký univerzální recept a budeme muset hledat takový recept, který bude možné politicky s dobrým svědomím prosadit. Děkuji. A teď Stefan. Děkuji, že mi dáváte slovo. Já bych vám chtěl říci, že nejsem zklamaný, protože já jsem neočekával tak příliš mnoho od skupiny na vysoké úrovni. Spíše mě trápí to, že eh, jak byla vytvořena tato skupina vlastně podle vzoru rady, tak proto jsem tak trošku skeptický o budoucnosti diskuse o budoucnosti zemědělství po roce 2013 celkově vzato. Vzhledem k tomu, že eh, skupině předseda eh, generální ředitel eh, pro zemědělství, tak věřím, že komise z toho vyvodí mnoho závěrů, i když tady jde o doporučení. Dovolte pár slov k doporučení. Samozřejmě inovace, výzkum, samozřejmě skupina na vysoké úrovni, která řekne, že věda a výzkum jsou důležité. No jistě ano, jsou důležité. Termínované obchody, ovšem tady bylo řečeno, regulované eh, s dohledem následkem finanční krize. Ano, to je to nejmenší, co přece jen musíte říci. Eh, představme si, že by se v zemědělství projevily stejné defekty jako u derivátů. Co by se stalo? No, Doporučení o eh, terminovaných obchodech ano, regulovat eh, trh eh, z tohoto hlediska. To mně ovšem připadá jen velice těžko představitelné. Pokud jde o další dva body, které jsou snad trochu nové, otázka smluv a otázka vyjednávací síly producentů. Takže ty smluvní vztahy, ano, to bylo řečeno, to už existuje. Smysl to má, Eh, odpověď tady ovšem nemáme, musíme čekat eh, až na legislativní návrh. Smysl to má, pokud to bude v evropském rámci. Mě trošku zneklidňuje, že již teď bylo řečeno, že to bude dobrovolné ale členské státy mohou stanovit, že to bude povinné. Takže už teď jsme vlastně v takové mm, možnosti volby. Členské státy budou mít možnost udělat to, co chtějí. Místo, abychom na komunitární úrovni vytvořili spolupráci, vytvoříme věc, která už existuje Eh, no, chtějí to členské státy, já tady samozřejmě nechci kritizovat eh, komisi. Eh, tady se vlastně vytváří velice vážná konkurence mezi členskými státy. Můžeme si připomenout, co již probíhá ve Francii, diskuse na západě Francie, to znám velice dobře, dále Německo. Tady jsme se opravdu dostali do logiky konkurence mezi členskými státy a vy navrhujete v tom pokračovat. Otázka organizace producentů. Ano, určitě. Eh, v rámci smluvních vztahů. Eh, to může fungovat pouze za předpokladu, že bude organizace eh, producentů Kopa Kořeka. Tady mohu říci opravdu, pokud jde o dodávky do supermarketu. No, samozřejmě to můžete stále opakovat, už 20 let to slyším, jakou sílu mají supermarkety, které si přivlastní většinu ziskové marže. No jistě, také potřebují mít určitou ziskovou marži, ale to je třeba jednat v celém tom eh, řetězci. Eh, není možné obvinovat jen některé, také Jose Bové to řekl. No prostě jistě, to konstatují, že snížení ceny jim umožnilo zvýšit ziskovou marži. Eh, velkodistribuční firmy to také tak to dělají. Organizují se. A na jaké mm, úrovni? To je právě ten problém, pokud jde o producenty. Kdo vlastně eh, zvládá nebo kdo vlastně organizuje ty smluvní vztahy. Je to na národní úrovni nebo dokonce nadnárodní úrovni nebo pouze na regionální úrovni organizace producentů? To je ta otázka. Konec mléčných kvót, podle mého názoru, to bude mít velký dopad. Zítra je riziko, že se bude delokalizovat produkce mléka, to vám říkám předem. E, bude to velice silná tendence, zejména ve všech těch zónách, které jsou e, zóny střední produktivitu. E, jediná šance těchto zón je, že tam jsou určité regionální speciality, místní regionální značky. Já vám říkám, koncem kvót dojde k velké relokalizaci produkce mléka. To bude velice silné v Evropě ve všech našich zemích. Bude to na úkor těch méně produktivních zón. Kvóty to doposud eh, chránily. Čili máme ještě tři roky do roku 2015, kdy si to musíme důkladně promyslet, jak budeme eh, zvládat cíle mléčné produkce. Na evropské úrovni si myslím, že tady musí být jasně stanovený cíl, řekl to účetní dvůr, kvalitu a přidanou hodnotu. Nebudeme konkurenční v těch základních mléčných produktech. Musíme tedy mít schopnost se zorganizovat a v tom spočívá inovace, eh, produkce s přidanou hodnotu, hodnotou. Za druhé, eh, musíme mít určitou politiku a také právo, eh, které umožní mít určité výjimky z práva hospodářské soutěže. Existuje to v ovoci zeleniny, musíme to mít i v sektoru mléka abychom umožnili organizaci eh, smluvních vztahů, která dává smysl. A další bod, na základě toho, co bude dojednáno na evropské úrovni, a já věřím, že to bude dojednáno na evropské úrovni, že to bude komunitární postup. Poté, co proběhne tedy toto jednání, je třeba jednat o určitém eh, kvantitě mléka. A tady je zapotřebí sehrát svou úlohu, abychom v čase <coughs> věc zvládli. Nechceme-li, aby v Evropě a pak i ve světě, jsme si všichni konkurovali všem. To by v oblasti sektoru mléka bylo to nejhorší. Děkuji. Grazie. Grazie, Stefan. Děkuji, Stefane. Milé kolegyně a kolegové, myslíme na to, že jsme zodpovědní za to, abychom skorigovali to, co bylo navrženo, nebo předložili nové návrhy. To je naše úloha, říká Lisabonská smlouva. To tedy znamená, že my máme předkládat konkrétní návrhy k tomuto tématu a chceme dosáhnout takových výsledků, které si všichni přejeme. V diskuze pokračuje Mark Alvera. Děkuji, pane předsedo, budu velice stručný, protože nechci opakovat, co už bylo řečeno. Tento Text, který nám předává skupina na vysoké úrovni, eh, tak eh, já také musím říct, že nejsem nějak eh, příliš zklaman tímto textem. Možná, že někteří od toho čekali příliš mnoho, čekali zázraky, což samozřejmě nebylo možné. Těch sedm doporučení jsou prakticky logické. Musíme říci, že jsme se tak trošku otočili zády, nejen komise, ale i členské státy, ke kvótám. A i když to má být až první hodovna roku 2015, musím říci, že už dříve se to projeví, protože jsme se rozhodli, že o 1% ročně zvýšíme objem, ačkoliv ten trh není příliš nosný. Takže to samozřejmě vedlo k propadu cen my jsme se úmyslně otočili zády ke kvotám, aniž bychom je nahradili jinou regulační politikou ve veřejné sféře. A to chci zdůraznit, protože kromě těch doporučení v textu nenacházím nic víc. A tady jsem trošičku e, nenašel to, co jsem čekal. Rada, komise se musí snažit řešit tuto krizi nabídky. A i když e, politika kvót měla své nedostatky, přece jen 25 let byl tento trh stabilní. Z tohoto hlediska bych rád znal názor skupiny na vysoké úrovni o tom, jaké jsou možnosti jít v regulaci trošku dál z hlediska nabídky. Kvóty, to je asi slovo tabu, ale možná by se dalo navnout něco, co by eh, fungovalo. 25 let nám kvóty fungovaly způsobem přece jen dosti Eh, uspokojivým. Já se teď nechci pouštět do dalších otázek, do úlohy zpracovatelského průmyslu. Pokaždé to říkám. Eh, každý se snaží zajistit si ziskovou marži. Eh, v celém tomto řetězce pouze producenti musí prodávat se ztrátou. Jak říká Josebové, musíme vycházet z výrobních nákladů, stanovit si určitou hranici, pod kterou zemědělci nemohou přežít a pak dospět k nějaké konečné ceně, která bude brát v úvahu i zpracování. <clears throat> Zatím největší marži si zajišťuje eh, průmysl. Dokonce průmysl zpracovatelský má větší marži než obchod. A navíc je tady ta obrovská volatilita. Ono totiž volatilita i směrem eh, nárůstu cen také není dobrá až eh, se eh, ten trh eh, stabilizuje i s tím, že poklesnou náklady, tak ovšem zpracovatelský průmysl se už nevrátí k té původní ceně, i když mu klesnou náklady. Ponechá si celou tu marži. A chtěl bych ještě reagovat na jedno stanovisko výboru pro zemědělství. Byla to zpráva paní Somer ve výboru Envy, což se také týkalo tohoto tématu a to, že s pracovatelé by měli uvést také tu základní cenu svého eh, své suroviny, například u jogurtu, by to mělo být ve většině případů mléko, ale není to vždycky mléko, někdy je to totiž i palmový olej. No, promiňte, pane předsedo, že jsem mluvil tak dlouho. Grazie, Mark. Děkuji, Marku. apenas colocar. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych položit několik otázek zástupcům orgánních organizací protože tady celkem nechápu ty problémy. Členské státy se musí vyjádřit ke svým vlastním podmínkám a o tom jsem vlastně nic jiného neočekával od té zprávy, která byla předložena. Proto tedy je tomu tak, že ty mléčné kvóty a prodloužení systému zatím nebyly rozhodnuty. Mléčné kvóty jsou posuzovány za jakousi posvátnou krávu a když hovoříme o kontrole stavu, tak si vzpomeňte na návrh, který byl předložen, eh, aby bylo prodlouženo eh, toto ujednání o mléčných kvótách a aby tady byla úprava 50 ku 50, ale bylo tady více hlasů proti. Pan Kapezina se k tomu vyjádřil. Ale já bych rád věděl, co si myslíte o tom prodloužení systému kvot. Pan Ašvoc, pak pan Heusling. Pane předsedo, mnohokrát děkuji. Na úvod bych rád poblahopřál panu Demartimu a jeho skupině. Podle mě ta zpráva byla výborná. A souhlasím také s tím, jakým závěrům dospěli. Je jasné, že poukázali na slabiny a silné stránky dodavatelského řetězce, které vyplývají z nevyváženosti moci, nedostatku transparentnosti a neschopnosti uřídit nějakým způsobem trh na straně dodávky. U mléka, stejně jako u celé řady dalších surovin, je strana dodávky v nevýhodě, strana nabídky v nevýhodě, především proto, že se jedná o netrvanlivý produkt a také proto, že dochází k výkům cen podle sezón a také je celá tato strana hodně roztříštěná. A ten problém dál umocňuje společná zemědělská politika, která chce zajistit dostatečnou dodávku a proto chce zajistit, že zákon nabídky a poptávky je hodně nakloněn zpracovatelskému sektoru. A kromě toho tady není žádná motivace pro zpracovatelský sektor, aby investoval do zařízení a do strojů, které vyváží trh a zajistí tak stabilnější cenu. Podle mě je tedy jasné, že zemědělcům se skutečně špatně dodává další hodnota k té surovině a proto si myslím, že budoucnost spočívá ve smluvních vztazích. A proto se domnívám, že ta první dvě doporučení ze zprávy jsou ta nejdůležitější. Východiskem musí být družstva a spolupráce na straně nabídky. A souhlasím se skupinou na vysoké úrovni a vyzývám komisi, aby toho udělala víc, aby pouzbudila spolupráci, aby našla způsoby, jak by mohla mít komise nějakým způsobem vliv na družstva a dát jim větší pravomoci. A rozhodně by pomohla větší transparentnost v tomto sektoru. Je také možné, že přijetí některých z těch eh, pravomocí, schválení těch pravomocí a procesů pro mezirezortní skupiny by to také umožnilo. A také se domnívám, že potřebujeme investice směrem nahoru na straně nabídky, a buď tak, že sami investují do zpracovatelských zařízení a tím dodají hodnotu, anebo že budou společně investovat se zpracovatelským sektorem. Je možné, že tady říkám věci, které jsou naprosto jasné, ale obvykle se na to zapomíná. Nicméně mně se zdá naprosto zjevné, že zpracovatelé a maloobchodní prodejci mají vytvářet hodnotu pro své akcionáře a nepředávat tyto výhody, tento prospěch na stranu nabídky. Zdá se to zjevné, ale také se zdá, že na to stále zapomínáme. A teprve, když strana nabídky, zpracovatelský sektor a maloobchodní sektor budou připraveni dát se dohromady a sdílet investice, sdílet rizika, budou se také všichni podílet na prospěchu. A to samozřejmě znamená určitou změnu kultury mezi zemědělci. Ale mohu vám citovat celou řadu dobrých příkladů, kdy už k tomu dochází. A já bych rád požádal komisi, aby toho udělala víc, aby našla způsob, jak podpořit takovou podporu, takovéto osvědčené postupy. Děkuji, pane předsedo, a tu zprávu chválím. Dobrá, děkuji. Pan Martin Eschling. Máme na seznamu devět řečníků. Za 25 minut nám přijde pan minister. Dámy a pánové, musím říci, že jsem byl ještě zklamanější, z toho výsledku. Ta skupina byla špičkově obsazená, ale ty výsledky jsou velmi ploché. Možná, že se parlament měl zapojit dříve do diskuzí a to je ta zásadní chyba, se kterou teď musíme bojovat. Konkrétně se podívám na jednotlivé body, které se tady prezentují jako úspěch. Když se hovoří o tom, že výrobci mají uzavírat smlouvy. Neznám žádného výrobce mléka, který by vyráběl bez smlouvy. Otázka je, za jakých podmínek. A k tomu skupina na vysoké úrovni neříká vůbec nic. Je možné eh, dát jim povinnost, eh, aby dodávali pod cenou, jaké podmínky musí splnit, aby mohli z takových smluv vystoupit. Ta vyjednávací pozice, v tom jsme zajedno. Potřebujeme ji posílit na straně zemědělců, ale zase se neříká s pomocí jakých nástrojů. Mě by zajímalo, co skupina na vysoké úrovni k tomu řekne. Otázka transparentnosti. Já si myslím, že za to se můžeme postavit všichni. Potřebujeme transparentnost, ale co to znamená? Co uděláme, když zjistíme, že někdo spekuluje na trhu nebo že je tam nerovnováha na trhu, potřebujeme nějaký výsledek a výsledkem není jenom to, že to víme, ale že proti tomu něco uděláme. A co mě zklamalo, je také to, že se hovoří o té záchranné síti. 21 centů záchranná síť. To samozřejmě znamená, že dlouhodobě zemědělcům nemůžeme nabídnout bezpečný základ a nevíme, eh, kdy bude potřeba využít tuto síť příště. Takže základní výpověď tady chybí. Jde o to, abychom sladili nabídku a poptávku. A myslím si, že tady se skupina na vysoké úrovni v mnoha bodech ideologicky zavřela před informací, že to, o co usilujeme teď, to znamená otevřený trh, není přístup, který by zemědělcům poskytl dlouhodobý spolehlivý základ. Tady je to třeba naléhavě upravit. A je třeba překročit svůj sní, stín a podívat se do jiných zemí. Podíváme-li se do Švýcarska, kde je liberalizovaný trh, jaké výsledky to přineslo tak bychom měli zbystřit, eh, pokud jde o výsledky, zatímco jiné země, kde je silná regulace, jako Kanada a podobně, když se podíváme na jejich výsledky, tak se musíme ptát, proč by to nešlo i jinde v Evropské unii. Myslím si, že o tom je třeba diskutovat a nestačí, abychom to dali stranou a řekli, že nepřekročíme svůj stín. Myslím si, že když to bude pokračovat tak jako doposud, tak poptávka a nabídka budou v souladu proto, že řekneme, že 4% zemědělců to vzdá. A budou znevýhodněné regiony, které nebudou dlouhodobě schopny přežít bez produkce mléka, která bude zisková. A myslím si, že v druhém pilíři to neskorigujeme, musíme regulovat nabídku a musíme regulovat trh. A musíme se podívat také na export. Ten potřebuje mít větší důraz. Bez této práce eh, se neposuneme dál. Eh, my jsme dobili úžasné trhy, pokud jde o zvýšení exportu do Afriky o 45%, já bych ale neřekl, že bychom se tím měli tak pišnit, protože to jsou ty nejslabší trhy, které tam, tam, to, tam to dokážeme, ale ne na těch konkurenceschopných. Myslím si, že když se chceme jako parlament brát vážně, a myslím, že mnozí tady vyjádřili nahlas kritiku, tak z toho musíme vyvodit důsledky. A já bych rád otevřel to, co jsme řekli už před rokem. Tento výbor by měl udělat iniciativní zprávu na téma mléko, zprávu z vlastní iniciativy a měli bychom se zapojit do diskuze. Je mi líto eh, v určitých bodech, že pouze opravujeme následně, bez toho, že bychom se vyjádřili předem, abychom zaujali stanovisko, abychom pouze nepřihlíželi, jde mi o to, abychom také spolu rozhodovali. Dobře, Martina, děkuji. A teď? Pan já prosím kolegy všechny, aby dodržovali stanovený čas, tak abychom včas stihli. Děkuji. Já se taky pokusím jenom krátce zdůraznit ty společné rysy. Já si myslím, že ve výboru se shodneme v tom, že pouze svobodný trh mléku neprospěje, ale víme také, že to nedokáží ani eh, mléčné kvóty. Takže problém je, co můžeme vlastně udělat. Ten skutečný problém, který máme, je, jak zajistit eh, pružnou regulaci nabídky. A jak řekl kolega, správný parlament se musí brát vážně, musí eh, předkládat správné návrhy. A to není tak jednoduché, ale souhlasím s tím, že pokud se nám to nepodaří, protože to je základ té mléčné reformy. Pokud nedokážeme pružnou regulaci nabídky, tak eh, skutečně eh, to s, evropským, eh, s evropskou výrobou mléka skončí špatně. Říkám to otevřeně a drasticky, musíme si to přiznat. Pokud jde o tu minimální záchranou síť, jsem pro, můžeme dlouho diskutovat o ceně. Já jenom skromně navrhnu, my jsme měli v bývalé NDR garantovanou cenu, protože zemědělci dostávali stanovenou cenu eh, za mléko a přesto stát zbankrotoval, čili ani to není řešení. A pokud je o znevýhodněné regiony, tak eh, tady poukazuji na to, že je to důležité hledisko. My chceme mít eh, výrobu mléka tam, kde je středohoří, kde jsou hory, kopce, a proto je důležité, abychom si zachovali tu, ten druhý pilíř a tady už jsme jako parlament eh, se k tomu vyjádřili. Nicméně centrální bod té diskuze je, jak dosáhnout pružné regulace nabídky a poptávky tak, aby to bylo ve spojení také s tou minimální záchranou sítí. Pokud se nám to podaří, tak zvládneme evropský, eh, evropskou výrobu mléka. Pokud ne, tak zemědělci nedostanou přiměřenou cenu za mléko. Děkuji. A pan další kolega. Děkuji, pane předsedo. Pracovní skupina měla za úkol zjistit, jaká potřebujeme střednědobá a dlouhodobá opatření, abychom stabilizovali situaci po zrušení systému kvót, abychom stabilizovali situaci na evropském trhu s mlékem a mléčnými výrobky. A já si myslím, že toto se té skupině na vysoké úrovni nepodařilo, protože já myslím, že návrhy, které byly předloženy, nejsou odpovídající, abychom dosáhli našich cílů, jinými slovy, abychom stabilizovali trh s mlékem a mléčnými výrobky v Evropě. Když se podíváte, k čemu došlo v posledních letech, jak se vyvíjely ceny, stojíme před určitými podmínkami, také díky krizi. A já si myslím, že to, co se tady navrhuje, by vydalo špatný signál na trhu a ještě by to tu krizi umocnilo. Já myslím, že se musíme poučit z našich zkušeností. A podle mě převažuje názor, že musíme udělat něco se stranou nabídky. Ale když jsem si přečetl tu zprávu, tak mi připadá, že toto ta zpráva nezohledňuje. Já si myslím, že ten materiál, který jsme všichni dostali, se neprojevuje v tomto dokumentu. Ale byla tady celá řada návrhů, které v tom dokumentu jsou a které by měly zásadní dopad. Například ve vztahu se smlouvami se tady zaujímá určitý přístup, který by členským státům umožnil zavádět různá pravidla ale musíme zjistit, jestli by ty členské státy taková pravidla zavádět měly. Teď máme 27 členských států a 27 různých souborů pravidel. Samozřejmě to znamená, že se tím omezují společné prvky na trhu v Evropě. A toto je přitom naprosto zásadní sektor. Já myslím, že bychom měli chránit naši společnou zemědělskou politiku a neoslabovat ji. A ten návrh, který byl předložen, by podle mě vedl k úplnému opaku mluvíme o stabilitě trhu, ale tady se uvádějí jenom smluvní vztahy mezi výrobci a zpracovateli a to, že bychom je měli regulovat. Já myslím, že ten největší problém způsobila úloha samoobsluh, protože ty nebyly stejným způsobem vázány smluvními vztahy, takže potřebujeme i tady v této oblasti nějaké návrhy. Musíme mluvit i o vývozních dotacích musíme se na ty naše návrhy podívat i v kontextu VTO a musíme je přehodnotit. Když mluvíme o tom, že se snažíme zajistit, že ta bezpečnostní síť, záchranná síť bude stejně účinná úplně všude, musíme se zamýšlet i nad náklady, které by se s tím pojily. Mnohokrát děkuji. Mám mluvit já? Dobře, děkuji. Byla to zajímavá diskuze a já myslím, že jeden ze závěrů, které si z toho můžeme vyvodit, je ten, že nemáme žádný kouzelný vzoreček, který bychom mohli regulovat trh s mlékem, ale tomuto výboru hodně záleží na tom, abychom neumožnili volný pád cen a negativní dopad na výrobce. A já bych řekla, že máme tedy systém kvót v současné době, platil i za krize a neosvědčil se. A proto si myslím, že si musíme být dobře vědomi faktů a reality, současné reality. Ten současný systém, což je systém mléčných kvót, nevedl ke stabilitě a jistým cenám, které potřebují výrobci. A druhá věc je ta, že výrobci teď vědí, že po roce 2015 už nebudou kvóty. A já myslím, že toto musíme pořád opakovat, aby měli určitou jistotu ve vztahu k situaci. A co se týče těch konkrétních doporučení, Řadu z nich můžeme doporu, do, podpořit. Nejsou převratná, protože, jak říkám, v podstatě nemáme žádný kouzelný vzoreček, který by ten problém vyřešil, ale víme, že následky výkyvů a propadu cen jsou nesmírně závažné, a to nejenom pro jednotlivé zemědělce, ale pro celé komunity na venkově a pro širší společnost. Takže musíme najít nějaká řešení. I zemědělci tady stojí před jistou výzvou. Musí využívat družstva účinným způsobem. A já myslím, že organizace zemědělců a družstevní struktury se nad tím musí zamyslet. Naprosto mohu souhlasit s tím, že potřebujeme větší transparentnost. Musíme se zamyslet nad právem hospodářské soutěže a nad tím, jak se to stahuje i na výrobce, aby měli lepší vyjednávací pozici, protože si myslím, že toto bude v budoucnu zásadní. Je tady určitá otázka, například v zemi jako je Irsko, ze které jsem já, my jsme velký vývozce mléčných výrobků. A některá z těch doporučení, já nevím, mě by zajímalo, jaký by to mělo dopad na fungování vnitřního trhu. Kolegové říkali, že si rozdělíme výrobu mezi jednotlivé země, to znamená, máme tady celou škálu vysoce regulované návrhy až po menší regulaci. Můžete nám prosím něco říct k tomu, jaký to bude mít dopad na vnitřní trh? Tady ta doporučení. A protože máme málo času, pane předsedo, na závěr bych jenom řekla, že skutečně důkladně prostudujeme návrhy, které předloží komise, protože chceme silný mlékárenský sektor v celé Evropské unii, ale pan Desme říkal, a zase se vracím k těm kvótám, když jsme měli pevnost Evropa, tak to fungovalo. Ale v současném kontextu už to nefunguje a musíme teď najít nějaký lepší způsob. Možná jde o omezení a standardy pro životní prostředí, finanční omezení vzhledem k hospodářské krizi a také o zpracovatelskou kapacitu v Evropské unii. Možná, že všechny tyto věci vytvoří jakýsi kontrolní mechanismus pro mlékárenskou výrobu. Nicméně se zájmem si vyslechneme odpovědi na otázky. Děkuji, paní Rost. Děkuji, pane předsedo, také já děkuji všem, kteří promluvili. Myslím si, že máme ještě hodně práce, než najdeme spravedlivé a správné řešení. Těch problémů je mnoho a obávám se, že do té doby, než přijde příští krize, nebudeme schopni všechny vyřešit. Hovoříme o existencích, o tom, jak eh, je to špatné, když ti zemědělci se musí vzdát eh, v té své činnosti. Pokud jde o skupinu na vysoké úrovni, tak eh, tam se hovoří o tom, že ta záchranná síť existuje, funguje, ale přesto se celá řada zemědělců musela zbavit svých hospodářství. Jak mi to vysvětlíte? Je to otázka budoucnosti. Jak to bude vypadat v zemích, kde jsou zejména malé farmy? Myslíte si, že je skutečně realistické, aby kartelové právo a eh, právo eh, hospodářské soutěže toto všechno dokázalo upravit. Chci vás požádat, abyste nám tyto odpovědi dali písemně. Pokud jde o evropskou výrobu mléka, tak bylo řečeno, že je třeba eh, vytvořit pracoviště pro tuto oblast. Ptám se skupiny na vysoké úrovni, jak se díváte na tento problém. A teď dva poslední otázka. Jak vidíte otázku ochrany zvnějšku? Bude Greenbox stačit pro naše výrobce, anebo se musí dovyjednat? Pak mám také otázku na kopu. Chci se zeptat, jak se díváte na změnu struktur. Myslíte si, že tato změna je ukončena? Jak se díváte na otázku regulace nabídky a poptávky a co tady hodláte udělat? Kopeka. Eh, družstva jsou ideální, já patřím ke straně, která vždycky podporovala družstva, ale přesto jsme v minulosti zjistili, že když se jim nepomůže, tak to také nefunguje. Co uděláte pro to, aby se toto změnilo? Ve svém příspěvku jste řekli, že ta nabídka tu nemůžeme přenechat volnému trhu. Jak to myslíte? Děkuji. E Děkuji, pane předsedo dovolte stručnou reakci, protože mnohé už bylo řečeno. Především v práci, která byla odvedena, chybí dvě věci. A řekla bych, že někteří jsou příliš přísní, když hovoří o skupině na nízké úrovni. Myslím, že odvedená práce touto skupinou je vlastně první etapa. A právě, jak řekl předseda, naším úkolem i podle Lisabonské smlouvy je práci dále rozvíjet a obohatit ji. V tom je také užitečnost eh, zemědělského výboru Evropského parlamentu. Být na úrovni potřeb. Dále otázka zprávy a řízení celého tohoto sektoru. Hovořilo se o otázkách, jak rozdělit eh, ziskovou marži, eh, jak věci zorganizovat. Další otázka je otázka kvót. Někteří říkají, že kvóty se měly zrušit, druzí říkají, že se neměly rušit. Nemá smysl takto dále eh, diskutovat. Otázka zní, můžeme vytvářet společnou zemědělskou politiku bez takových nástrojů, ať už je nazveme kvótou nebo jinak? Odpověď zní ne, nebo zní ano. A v závislosti na této odpovědi musíme dále eh, pokračovat. Vytvářet eh, záchranné sítě vytvářet jiné aspekty. Otázka regulace eh, produkce, i když to eh, skupina na vysoké úrovni specificky eh, nespracovávala. Já si myslím, že otázka smluv může vést, říkají někteří, může vést ke zvládnutí produkce, i když já tomu nevěřím. Jsou tady některé vnější nástroje a je tady také otázka dalšího rozdělení této produkce eh, v obchodním eh, sektoru. Na závěr dvě poznámky. Jen telegraficky. Za prvé, klíčem k tomu, aby fungovaly smluvní vztahy, je skutečně síla, kterou bude mít organizace producentů při vyjednávání. Tady myslím, že je zapotřebí evropského rámce se zcela jasným definováním, jaké pravomoci mají a takové organizace. A za druhé, Stefan Le říkal, že tady je nebezpečí, že budou hospodářské konkurenční vztahy mezi členskými státy. No, ona konkurence mezi členskými státy existuje, dokud nebude harmonizace ve fiskální i sociální oblasti. Vždycky bude takováto konkurence. A konečně z hlediska společné zemědělské politiky ještě něco chybí. Účetní dvůr říkal, že je třeba se zaměřit na kvalitu a přidanou hodnotu, nikoli na eh, kvantitu. Proč ne na kvantitu? No, protože tady je zcela jasné, my odmítáme bojovat o kvantitě, nebudeme-li mít eh, princip striktní reciprocity, to znamená eh, zabránit přístup pro produkty, které eh, nesplňují stejné normy, například i v sociální oblasti ve třetích zemích. A pokusme se tedy, aby to opravdu platilo pro všechny, pro všechny, kdo chtějí prodat své produkty. Děkuji. E- Děkuji. Kolega Aňo, kolegyně Aňo a pak ještě kolega a paní ministrině už je tady. Jenom krátce uh, uvedu dva body. Uh, Jednak chci upozornit na to, že je vždycky jednoduché požadovat eh, transparentnost, ale přitom si musíme uvědomit, že s transparentností na trhu je to jako se solí v, polévko, eh, v polévce. Bez ní to nejde, ale s ní to může být dokonce jedovaté. To znamená, když chceme více transparentnosti, musíme si uvědomit, že se pohybujeme na globálním trhu a abychom oslabili svoji pozici s tím, že ostatní budou o nás vědět víc než my o nich, to také není zdravé, takže je to otázka vyvážené transparentnosti. Značování původu. Tady chci upozornit ještě jednou na to, že právě pro znevýhodněné oblasti, horské oblasti nebo oblasti jako u nás, které jsou pod hladinou moře a mají vyšší náklady, pro tyto je dobré, když si dokáží udělat reklamu eh, těmi regionálními značeními původu a specialitami, pokud to uvedeme ale jako povinnost, tak eh, ten nástroj ztratí na síle a už nebude vnímán jako něco mimořádného, bude to považováno za standard a už se to nebude pozitivně využívat. Čili tolik z mé strany děkuji. Děkuji a ukončíme kolegyní Aňo. Kolegou Aňo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl výbor upozornit na ekvivalent toho, k čemu došlo u vajec, před 40 lety bylo jasné, že nejlevnější způsob, jak produkovat vejce, je dát slepice do klecí. Spotřebitelé vůči tomu projevili odpor na určité úrovni a objevil se sektor vajec z volného výběhu. A teď levný způsob, jak produkovat mléko, je dát 10 000 krav do levné budovy a dávat jim vedlejší produkty z bioetanolového průmyslu. Vůči tomu je také odpor, je tady příležitost pro nový sektor, pro vznik nového sektoru. Když se vrátíme 40 let zpět, Sektor vajec z volného výběhu se v Británii vyvíjel čistě na základě požadavků spotřebitele, bez jakéhokoliv politického zásahu. Dostal se asi na úroveň 50 výroby a pak zasáhli politici. Lidé ve Skotsku a ve Walesu dostávali granty, dost velké granty, aby rozvíjeli takovouto výrobu, vzhledem k tomu a celé to krachlo. My jsme se poučili. Spotřebitelé mají velkou moc. Nechejte působit trh. Prosím vás, buďte opravdu opatrní s nějakými zásahy. Děkuji všem za to, že eh, promluvili. Eh, omlouvám se, je mi líto, že jsem to musel tak ukončit, ale očekáváme návštěvu paní ministrině, takže teď dám ještě slovo kolegovi, aby uzavřel tuto zajímavou diskuzi. Děkuji vám, pane předsedo, já budu stručný. Vím, že máme málo času. Já se soustředím na to, co nás spojuje. Především eh, nemůžete očekávat od skupiny na vysoké úrovni, že řekne víc, než eh, co se od ní eh, požadovalo v rámci jeho mandátu. Mandát tady byl jasný, že bylo třeba reagovat na to, co se stane po vypršení kvót po roce 2015, když je formulován mandát, skupina se ve své práci musí na tento mandát soustředit a tak to bylo formulováno z politického hlediska a nebylo možné jít mimo tento mandát. Pokud jde o podstatu věci, poučení, které můžeme vyvodit z krize, a tady se asi všichni shodneme, je, že je třeba posílit vyjednávací sílu producentů. Mohou se lišit názory na to, jakým způsobem, ale asi všichni se shodneme, že to je zapotřebí. A nemůžeme ani eh, podceňovat eh, novátorský charakter návrhů skupiny na vysoké úrovni v této oblasti. Teď hovořím už jako eh, generální ředitel ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova. Nebude to, nebude to rozhodně jednoduché ale já věřím, že to dospěje k doporučení, které bude konsistentní s návrhem doporučení eh, skupiny i to, co tedy vzejde z komise. Tady se mi zdá, že je takový společný terén, že je třeba posílit vyjednávací sílu. Co je dnes problémem? Problém je, že jakékoliv úpravy se stále dějí na úkor producentů. A to i v rámci družstev. Je třeba přejít k moderní ekonomice, ve které je třeba pracovat na smluvní základě, ale v takovém systému, kde je vyjednávací schopnost producentů posílena. To znamená stanovovat ex ante množství i ceny. Eh, například smluvně zajistit eh, obojí. Není možné moderně pracovat tak, že ve smlouvě řekneme, odeberu od tebe veškerou produkci mléka a o ceně se domluvíme později. Tak není možné postupovat. Já jsem slyšela na konferenci o mléku, která proběhla v březnu, že zástupce největšího soukromého francouzského podniku se dokonce chlubil, že E, žádná smlouva není a že to je vynikající. Tak, tak určitě nemůžeme postupovat. Asi to není pravda. Ve všech členských státech, v některých členských státech je třeba všude mít systematicky smlouvy, ale není tomu tak ve všech. Musíme tedy vést e, diskusy. Jsou právě veřejné orgány tím nejlepším prvkem, který má stanovit, kolik je třeba produkovat a za kolik, anebo je třeba dát eh, pravomoc hospodářským subjektům ve vyvážené rovnoprávné situaci, že si stanoví, jak budou postupovat na základě poptávky. Tady myslím, že je eh, třeba se vyhnout nějakým řešením, které se snadno nabízí a které by mohlo vést ke katastrofě. My vyvížíme, vyvážíme 7 miliard eur eh, mléčných produktů. Jak to může fungovat eh, bez eh, vývozních poplatků či náhrad? Můžeme se obejít bez těch 7 miliard eur? Do konce roku předloží komise své návrhy a já věřím, že doporučení skupiny na vysoké úrovni budou zohledněny v tom, co navrhne komise. A pokud je o ty ostatní aspekty, například produkty s e, místem původu, otázky chránit stále pastviny, horské oblasti a tak dále. Ano, to všechno je naprostá pravda. Je třeba to zachovat a do budoucna vyvinout další nástroje. To je ovšem spíše otázka pro zemědělskou politiku po roce 2013. Umožnit, aby tyto regiony mohly i nadále produkovat mléko a to trvale udržitelným způsobem šetrně k životnímu prostředí. To totiž také žádá společnost. Já osobně jsem optimistou a myslím, že máme určité trumfy v ruce a všechny ty výhledy v mléčném sektoru v Evropě i ve světě ukazují, že spotřeba bude i nadále růst. Globální perspektivy cen jsou relativně dlouhodobě uspokojivé, i když to neznamená, že se nemůže objevit krize. A je třeba se vytvořit nástroje na zvládnutí krize. Tady věřím, že máme velice dobrý základ a nezapomínejme, že krize v oblasti mléka byla eh, především vyvolána Eh, tou eh, obrovskou hospodářskou krizi, jaká neměla 100 let období, eh, tím byla vyprovokována primárně. Děkuji. Děkuji vám velice dobře. Děkuji panu De Marty. To byla velice zajímavá diskuze s generálním řediteli a nyní čekáme na to, abychom dostali definitivní návrh komise, o kterém budeme diskutovat v rámci Lisabonské smlouvy. Chceme postupovat konstruktivně a předkládat návrhy. Teď tedy přerušuji a na krátkou, aby mohla paní ministrině Laruel zaujmout místo zde vpředu a bude, pak budeme pokračovat.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 Prosím, budeme pokračovat. But yesterday end of the council um, have say what shall be a nome di tutta la commissione. Jménem našeho výboru, kolegyně a kolegové, prosím vás, abyste zachovali klid. Jménem celého výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Chci mezi námi srdečně uvítat paní Sabine Raliel, belgickou ministrině pro malá a střední podniky, osoby samostatně vydělečně činné a zemědělskou vědeckou politiku. Je to úřadující předsedkyně rady. Očekává nás pololetí s plný naplněnými termíny, které se budou týkat rozhodnutí ve společné zemědělské politice. Je to pololetí, kde se bude diskutovat o významných legislativních projektech, ale to také ukáže, jakým způsobem jsme schopni podílet se na spolurozhodování v rámci společné zemědělské politiky. Společně s radou budeme pracovat na legislativním projektu na téma překonání krize v odvětví mléka. Právě jsme o tom diskutovali s, s ředitelem de Marty. Pokud jde o politiku, tak se budeme podílet Budeme se také zabývat znevýhodněnými regiony, budeme probírat programy, které se budou týkat znevýhodněných skupin obyvatelstva, ale nejdůležitější téma především bude určitě sdělení, které se bude týkat společné zemědělské politiky po roce 2013. To by mělo být vypracováno tedy během tohoto pololetí pod vaším předsednictvím. Je pro nás opravdu velkou ctí vás tady uvítat a vstoupit do diskuze aby práce tohoto výboru a náš podíl na důležitém pracovním programu pod belgickým předsednictvím mohlo okamžitě začít. Prosím. Paulu. Eh, děkuji, Paolo. Pane předsedo, dámy a pánové, po takovém určitém přechodném období, eh, které bylo charakterizováno obnovou Evropského parlamentu, také eh, kolegia komisařů a vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, nyní belgické předsednictví probíhá v době, kdy už vlastně celá legislativní činnost bude probíhat normálním způsobem. A tady, Paolo, vás mohu uklidnit. Belgické předsednictví chce plně respektovat Lisabonskou smlouvu konkrétně. Jde o eh, postup spolurozhodování s Evropským parlamentem ve všech eh, aktech eh, společné zemědělské politiky. Zavedení spolurozhodování tedy hluboce mění vztahy mezi komisí, radou i parlamentem. Eh, to, že tady bude platit plně smlouva o fungování EU. To pro nás je velice důležitou prioritou. Předsednictví chce úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a s vaším výborem, aby bylo možné příslušné nařízení o přímých platbách, rozvoji venkova či financování eh, společné zemědělské politiky plně realizovat. Váš výbor pravidelně zpracovával vynikající zprávy. V minulosti jste měli zprávu z vlastní iniciativy, které eh, byly pravidelně zdrojem inspirace pro práci rady. Nyní tento výbor je důležitým partnerem v rozhodování v oblasti společné zemědělské politiky a rozvoje venkova. Já jsem velmi ráda, že mohu spolupracovat s vámi se všemi o všech zemědělských otázkách. V oblasti společné zemědělské politiky jsou dvě důležité věci, které eh, budou během našeho předsednictví upoutat celou naši eh, pozornost. Společná zemědělská politika po roce 2013 a sektor mléka. Cíle společné zemědělské politiky jsou potvrzeny eh, v Lisabonské smlouvě a jsou tedy stále relevantní. Podle mého názoru společná zemědělská politika vytváří přidanou hodnotu Evropské unie a sehrává také důležitou úlohu v samotném vytváření EU. Díky práci, kterou vede Rada, a bylo to již za španělského předsednictví, kterému tímto děkuji, Rada uznala základní úlohu zemědělství v cílech i uplatňování strategie Evropa 2020. Budoucnost zemědělské politiky je také aktuální otázkou vašeho výboru, ale také otázkou důležitou pro radu. Vaši práci sledujeme s obrovským zájmem. Já osobně jsem s velkým zájmem četla zprávu pana Lofola a pana Leona. <clears throat> Ostatně eh, se o tom také diskutovalo, o té poslední zprávě posledně jmenované zprávě na poslední plenární zasedání EP. Eh, e eh, pokud jde o společnou zemědělskou politiku po roce 2013, to je práce, která teď eh, má velice důležitou fázi. Řešili to po sobě jdoucí předsednictví. Náš komisař Siolos zorganizoval na toto téma konferenci, která byla velkým úspěchem. 19. a 20 července. Z toho bude možné vyvodit zprávy, které bychom rádi prohloubili na naší příští neformální schůzce, která proběhne 19. a 20. Eh, září tohoto roku. Ostatně chci předat eh, předsedovi vašeho výboru pozvání, abyste se toho mohli zúčastnit. Dále eh, budeme také dokončovat zprávu o budoucnosti zemědělské politiky. To bude předloženo Eh, v září a předsednictví také rozvine diskusy a předá eh, toto téma dalšímu, tedy maďarskému předsednictví. Diskuse o společné zemědělské politice se bude také eh, rozebírat při projednávání finančních perspektiv rozpočtových jednáních, což bude také velice důležitým mezníkem. Pokud je o mléko, Původ eh, krize v roce 2009 a její průběh eh, vedl k tomu, že celý tento sektor, ale zejména producenti, očekávali mnoho od toho, jak to bude řešit EU. Je tady celá řada centrálních otázek, které se týkají eh, vazby mezi jednotlivými aktéry. Krize mléčného sektoru, která postihla také naši zemi, Belgii, vedla k diskusím jak v parlamentu, tak v radě. Tyto diskuse vedly ke schválení celé řady urgentních opatření a vedly k otázkám, eh, Zda je vhodné schválit další eh, střednědobá i dlouhodobá opatření v tomto sektoru komise vytvořila skupinu expertů na vysoké úrovni pro sektor mléka, aby mohli přemýšlet o všech těchto opatřeních a zejména o dalších perspektivách po zrušení mléčných kvót. Musíme se snažit zabránit tomu, aby vznikla znovu taková situace, ve které extrémní volatilita cen Eh, ovlivňující tedy příjmy zemědělců, ohrožuje vlastně život a schopnost celého sektoru. Jak víte, skupina expertů na vysoké úrovni eh, předala svou zprávu v polovině června. Vy jste o tom teď dopoledne diskutovali. A my zase na naší eh, radě zemědělství jsme o tom diskutovali včera. Potvrzuje se tady široká podpora ministrů pro doporučení této skupiny a Evropská komise by měla rychle reagovat a předložit své návrhy. Komisař Ciološ také e, opakoval, že tady bude balíček návrhů pro mléčný sektor, bude vycházet z prvních tří doporučení a v říjnu nebo v listopadu bude k dispozici tato zpráva komise. Já jsem velmi ráda, že e, komisař to takto vyjádřil. Ano, všichni, e, aspoň včera v radě jsme všichni souhlasili, že je třeba postupovat rychle. Belgické předsednictví doufá, že komise předloží co nejrychleji své návrhy, aby bylo možné je důkladně eh, prodiskutovat. A problematika mléka bude rozhodně diskutována. Budeme se snažit dosáhnout širokého konsensu u řady politických priorit na eh, naší eh, zářijové schůzi Rady ministrů. Také CSA se tomu bude věnovat. Belgické předsednictví koncem roku je spustí diskusi o přeskumu evropské politiky kvality eh, produktů. Eh, podle toho, jak rychle bude postupovat komise, možná budeme také diskutovat některé další otázky, jako například eh, jedna věc, která leží na srdci parlamentu, což je pomoc těm nejpotřebnějším a také pomoc velmi vzdáleným regionům. Pokud jde o pomoc těm nejpostiženějším, já si plně uvědomuji, jak velice důležitá je tato otázka pro vás. Je také důležitá i pro belgické předsednictví. Dovolte, abych připomněla, že Belgie podpořila tento návrh, když byl poprvé v září 2008 předložen. Belgické předsednictví si přeje nejen pracovat na této otázce, ale také dále pokročit, bude-li to možné, a e, dosáhnout kvalifikované většiny u této otázky. Komise předloží za našeho předsednictví pozměněný návrh a my, pane předsedo, chceme pracovat s vámi i s komisí a se všemi členskými státy, aby bylo možné zblížit názory, které jsou v některých bodech velice diametrálně odlišné. Doufáme, že bude možné předložit kompromisní text, který bude přijatelný jak pro radu, tak pro parlament a bude možné eh, v potřebné době schválit nařízení a zachovat tak eh, Evropský program potravinové pomoci. Dále se budeme také věnovat obchodním otázkám, obchodní politiky, tady mám na mysli VTO, ale také bilaterální jednání, které vede komise s třetími zeměmi či skupinami třetích zemí. A poslední zasedání rady v Lucemburku v červnu eh, také potvrdilo, eh, že rada má velký zájem o tyto otázky, zejména eh, v zájmu evropského zemědělství. A na závěr bych chtěla skončit jednou otázkou, která se úplně přímo netýká našich pravomocí, ale určitě vás ta otázka zajímá. A to jsou geneticky modifikované organismy. Tady belgické předsednictví bude velice pozorně sledovat, jak se vyvíjí regulační rámec eh, GMO. Rada ministrů pro zemědělství a eh, o tom jistě rozhodne váš výbor, pane předsedo. Eh, tedy Rada ministrů pro zemědělství by také chtěl přinést svůj přínos k diskusím, které jsou vedeny i v jiných formacích Rady. Problematika GMO má dopad na životní prostředí a dopad na e, zdraví ale nemůžeme popřít, že zemědělství je také přímo zainteresováno otázkami GMO, zejména e, pěstování GMO. Já bych si tedy přála, aby Rada pro zemědělství byla začleněna do této diskuse tím či oním způsobem. Velice pozorně to budeme sledovat. Tolik tedy stručně hlavní body, které se budou týkat eh, našeho předsednictví. A pane předsedo, já jsem přesvědčena, dámy a pánové, jsem přesvědčena, že máte možná i některé otázky, které se budou týkat i jiných bodů, než o čem jsem hovořila. Já vám tedy děkuji za pozornost a již předem se těším na vynikající spolupráci, kterou eh, budeme eh, rozvíjet mezi radou a parlamentem. Děkuji. Grazie, grazie davvero, Sabine. Děkuji, srdečně děkuji za tato zřetelná slova, která se týkala spolupráce mezi radou a parlamentem. Myslím si, že pokud budeme velice dobře spolupracovat a intenzivně spolupracovat, tak eh, splníme všechno naše přání. Začínám diskuzi. Mark Carvel, první hlášení o slovo a pak další kolegové. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji paní ministřeni eh, za to, že je tady dnes mezi námi a nepochybuji, že se k nám do parlamentu či do našeho výboru vrátí víckrát a bude diskutovat o všech problémech. Můžeme mluvit o celé řadě aspektů. Já osobně bych se soustředil na problém léka. Proč? Je to symbolický sektor. Nejen v Belgii, ale eh, všude v Evropě. Včera jsme viděli demonstraci představitelů tohoto sektoru. Je to problematika, kde přecházíme od regulace, která měla určitě své nevýhody, ale která přece jen fungovala 25 let. Eh, od této regulace odcházíme a ponecháváme volný prostor trhu. A vidíme, že to moc nefunguje protože od 1. dubna 2015 úplně zaniknou kvóty, bude to teprve tedy v tom roce 2015, ale již dnes eh, tady je problém. A proč? A to proto, že došlo k jednoprocentnímu nárůstu eh, na trhu. Tento trh je ve skutečnosti mnohem méně nosný a vlastně to již eh, předjímá ty problémy zániku kvót. Eh, skupina na vysoké úrovni nedávno předložila eh, svou zprávu, diskutovali jste o tom v radě. A mm, no, pravda, někteří z nás eh, nečekali příliš mnoho nového od této skupiny, ale ta skupina přece jen pracovala, a předložila svých sedm doporučení, které se navzájem doplňují, ale podle našeho názoru nejdou dost daleko. Mě by zajímal váš názor na tuto zprávu já bych řekl, že tady chybí veřejná vůle regulovat nabídku, regulovat trh. Doufám, paní ministrině, jakožto předsedkyně celé rady, asi nemáte tak snadnou situaci jako já, máte trošku méně možnost svobodně vyjadřovat své názory. Nicméně já si myslím, že ta, ten celý problém vychází z toho, že jsou producenti velmi slaví eh, pro to, aby si domluvili, sjednali opravdu vyvážené smlouvy. Musíme říci, že oni jsou jediní, eh, kdo opravdu v celém tom řetězci prodávají eh, prodávají pod cenou, se ztrátou, a i když se cena zvýšila z těch 15-16 centů na nějakých 26 centů, přece jenom to stále ještě je se ztrátou pro producenty. Členské státy mohou tedy eh, působit také v oblasti smluvní. Opuštění společné evropské Eh, politiky v oblasti mléka, ponechání to na eh, členských státech, či dokonce přímo na trhu, no, eh, i když ta konkurence do jisté míry existovala i dříve, byla alespoň zarámována politikou kvót. Já se vás tedy ptám, jste pro regulaci tohoto sektoru? Jste proto, jít trošku dále, než co říkají doporučení ve zprávě skupiny na vysoké úrovni, například mít preventivní skladování, které by mělo dopad na ceny. Tak, prosím, soustřeďte se, paní eh, ministrině, pouze na eh, sektor mléka. Já to rozebírám, protože je to velmi urgentní. Dnes jsou ty problémy stále, stále velmi akutní, i když došlo k eh, trošku zlepšení cen, ale je tady hrozba pro producenty. A opakuji, producenti jsou v celém tom řetězci mléčného sektoru jediní, kdo takto opravdu velice trpí. S zpracovatelé, eh, ti naopak eh, z toho měli velký zisk, z toho poklesu ceny mléka. Pak je tady důležitá otázka označování. Sehrává také svůj dopad Velké průmyslové podniky se mohou obrátit eh, na některé nahražkové produkty, konkrétně eh, palmový olej, když by ty ceny eh, pro ně vzrostly příliš vysoko. A když potom zase ceny poklesnou, tak už se nevrací k tomu původnímu produktu. Proto hovořím o důležitosti označování, aby mléčné produkty z opravdu z mléka a ne z nějaké náhradní suroviny byly náležitě označeny. Myslíme si, že parlament, ale také vaši kolegové si určitě přejí, eh, aby se věci nazývaly správným jménem a aby tedy mléčný produkt byl označen, jestliže je opravdu z mléka, či naopak není. Děkuji. Ah, Děkuji Markovi. Michel. Madame le ministre. Děkuji, pane předsedo. Jménem své skupiny bych vám chtěla poděkovat, paní ministrině, za to, že jste na začátku předsednictví přišla mezi nás. Je to chvíle, kdy zemědělské ovzduší je nevlídné. Zemědělci v našich zemích pochybují o své budoucnosti pochybují o tom, že to bude budoucnost pro jejich děti, pochybují o naší schopnosti vytvořit návrhy, které jsou slibné do budoucna. Vy jste vyjádřila některé konkrétní body ve svém vystoupení. Jste věrná tomu, co minulý týden přednesl váš premiér ve Štrasburku. Vkládáme naděje do vašeho předsednictví. Doufáme, že bude možné rychle zpracovat řadu otázek, které jsou dnes velmi očekávány v oblasti mléka. Hovořili jste o tom včera na radě a také jsme slyšeli vedoucího skupiny na vysoké úrovni, který nás upozornil, že nemluví jako generální ředitel, ale jako předseda skupiny na vysoké úrovni. To všechno jsme vyslechli a teď potřebujeme, aby návrhy šly trošku dále než to, co přednáší skupina na vysoké úrovni. Přejeme si, aby opravdu do konce roku to k něčemu vedlo. V tomto velmi konstruktivním duchu s vámi chceme dále spolupracovat. Děkuji. Děkuji, Michel. Děkuji, Micheli. Co se povím? Oui, euh, bonjour. Ano, děkuji. Paní ministrině, dobrý den. Já jsem velmi pozorně poslouchala vaše vystoupení. A pravda, těch šest měsíců teď bude klíčových. Řekli to již dva kolegové. V oblasti mléka je důležité jít dál. Nechci opakovat, co řekl pan Tarabela, já naprosto s ním souhlasím. A souhlasím i s tím, co dodal pan Danten. Tady je centrální diskuse, jak to vše zorganizovat. To si všichni uvědomujeme. A ta jediná diskuse, která teď vlastně Eh, probíhá eh, a souhlasí s tím, že je třeba něco udělat, musí se soustředit na to, jak to udělat. Soustředit se na eh, jenom aktéry trhu, anebo se soustředit i na veřejné orgány. Jak komise, tak rada musí nést svou politickou odpovědnost. Nebude možné zvládnout tuto situaci, když to ponecháme pouze na aktérech trhu. Je tady zapotřebí určité zvládání ze strany veřejných orgánů. Další věc. Důležité je zahájit diskuzi o společné zemědělské politice a e, uvidíme, co z této diskuse vzejde. Teď ještě příliš brzy, ale 2013, to je klíčové datum. Po roce 2013 budou ještě vůbec zemědělci nebo ne? Bude pokračovat to e, vymírání tohoto sektoru? Budou tady ještě nějaké priority? Já myslím, že budou, ale potřebujeme k tomu mít nástroje. Ještě dva body k dalším aspektům, o kterých jste hovořila. Za prvé obchodní jednání. Jednání o obchodní politice. My ve výboru pro zemědělství jsme byli trošku frustrováni, že jsme byli postaveni eh, před hotovou věc, že jsou znovu zahájena jednání Eh, aniž bychom my o tom diskutovali předem. V těchto otázkách obchodní politiky eh, není možné, aby se zahájila jednání, aniž by parlament předem mohl vést diskusy s komisí a s radou pochopitelně také. Protože vidíme, že v opačném případě se ocitáme v situacích, které jsou opačné, než je veřejný zájem. Viděli jsme to u mléčných produktů, eh, viděli jsme to eh, i v jiných případech, kdy je eh, vidět, že zemědělství je vlastně taková hodnota, která se upravuje podle toho, co je zapotřebí v jednání u jiných aspektů. A konečně poslední otázka GMO. Pochopitelně já nemohu nereagovat tím spíš, že dnes komisař Dali má právě tomu promluvit. A já chci varovat radu eh, před eh, návrhem pana Daliho, komisaře. Nevím, co přesně za chvíli řekne, ale v každém případě dokumenty, které byly k dispozici, eh, jsou ústupem ze strany EFSA z hlediska expertní kapacity. A tady jde vlastně o převedení diskuse na národní úroveň. To teď vytváří obrovské problémy, jak ve vnitřním obchodním právu Evropy a také v právu hospodářské soutěže a také problémy z hlediska VTO mezi různými zeměmi s odlišnou evropskou když tedy uvnitř EU budou mít členské státy různé strategie, tak to bude nezvládnutelné. Myslím, že by bylo dobré, abychom směřovaly ke skutečně evropskému projednání otázky, která by vedla eh, k evropské strategii, jednotné strategii, aby to neumožnilo nadnárodním společnostem snadněji pronikat do Evropy, čehož já se obávám. Děkuji. Děkuji. A chci vás na tomto místě informovat o tom, že zastupující eh, státní tajemník eh, maďarské vlády je dnes mezi námi. Maďarské předsednictví rady bude následovat potom belgickém. Pan Cigarevsky. Mnohokrát děkuji, že jste mi tentokrát dal slovo. Paní ministrně, na mě skutečně udělalo dojem, jakým způsobem jste si připravila své vystoupení v našem výboru? Já myslím, že je to dobrý začátek belgického předsednictví. Za vašeho předsednictví vznikne jakási nová kvalita za účelem spolupráce v oblasti spolurozhodování. Je to jakýsi nový postup pro spolupráci mezi radou, Evropskou komisí a parlamentem. A já se proto domnívám, že váš přístup také zajistí správné místo pro parlament. Protože nemluvíme o regulaci, ale o tom, jak to bude vypadat v praxi. A já mám velkou radost, že jste mluvila i o mlékárenském sektoru, protože já jsem nabil dojmu, že zatím se projevuje dost malý zájem o tento trh. A na tomto trhu to vůbec není snadné. Zemědělci musí tvrdě pracovat, ale je to přitom velice důležitý sektor. Je důležitý z hlediska zajištění potravin pro společnost. A proto si myslím, že bez ohledu na to, co komise udělala, bylo to prostě příliš pozdě a zemědělci trpěli. A málo se o tom mluví. Protože když dojde k zásahu příliš pozdě, tak není účinný. A proto si myslím, že než začneme mluvit o budoucnosti společné zemědělské politiky, měli bychom také mluvit o budoucnosti sektoru mléka. Protože musíme do tohoto sektoru hned předem investovat. Měli bychom to pořádně promyslet. A já mám obavy, že dochází příliš velkému zjednodušování. Mluvila jste o chudých. V současné době 40 milionů osob v Evropské unii žije na hranici chudoby. Možná, že si toho každý den nevšímáme, ale já jsem rád, že za vašeho předsednictví se k tomu ještě vrátíte. A poslední věc, otázka změny způsobu myšlení. Podívejme se na finanční trhy. Finanční krize nás převedla tam, kde se teď nacházíme, O tom jsme mluvili i minulý týden ve Štrasburku. Jde o novou regulaci osledování finančních trhů, ale cenu už jsme zaplatili. Nicméně, co děláme na zemědělských trzích? Upouštíme od veškeré regulace. Trh samozřejmě závisí na klimatu, na přírodě. Takže děláme něco neuvěřitelného. Já mám někdy dojem, že potravinová krize z roku 2007 byla příliš povrchní a nebylo to pro nás dostatečné poučení. Já bych se rád předsednictví zeptal, jestli by mohlo připravit analýzu životní úrovně zemědělců protože ta situace je těžká. A možná by nám to mohlo pomoct i při úvahách o, o budoucnosti společné zemědělské politiky a očekávání zemědělců. Na protesty zemědělců se často zapomíná, často se přehlížejí. Ale jejich životní úroveň klesá a máme příliš mnoho mladých, málo mladých zemědělců. Děkuji. A teď pan Luis Cabela Santos. Děkuji, pane předsedo. Také já chci přivítat paní ministrini a popřát jí hodně úspěchů, nejen jí, ale celému belgickému předsednictví. Vaše předsednictví se bude vyznačovat mnoha důležitými tématy a možná i některými méně důležitými. Konkrétní otázku, kterou mám, která se možná netýká přímo zemědělské oblasti, ale ministrině zemědělství eh, to nemůže nechat jen tak stranou. Takže se ptám, jak to vypadá s využíváním kostí pro, a jejich přidávání do krmiv pro zvířata. Docela mě zajímá, jak se na to díváte vy jako ministrině, protože je to velmi ožehavá otázka. My na základě ekonomických eh, informací víme, že by otázka kontaminace eh, mohla být velmi ožehavá. Děkuji. A teď pan Hoffman. Děkuji, pane předsedo. Jsme rádi, že můžeme diskutovat s paní ministriní. Mám dvě otázky. My v tuto chvíli diskutujeme o e, cílích, cílech společné zemědělské politiky, o nových výzvách. Myslím si, že cílem musí být také to zjednodušit celý systém. Když se podíváme na systém současný, tak jsem přesvědčen o tom, že celá řada občanů, daňových poplatníků, spotřebitelů a zemědělců tomu systému nerozumí. Nové výzvy Nové cíle velmi často bohužel vedou také k tomu, že systém se ještě více zkomplikuje. Proto si myslím, že existuje celá řada možností, zejména pro malé podniky, aby se ten systém podstatně zjednodušil, aby se ta veškerá byrokratická administrativa, formuláře a podobně zredukovaly. Takže bych chtěl požádat radu důrazně o to, aby to promyslela. A ještě jednu otázku. My jsme před několika týdny v parlamentu měli zprávu o představách komise, pokud jde o znevýhodněné oblasti. Teď je nezvyklé podezřelé ticho. Já se obávám, že je to zdůvodněno tím, ten klid po pěšině, že komise uvažuje o vlastním návrhu. My jsme byli velmi kritičtí a to, jak to bylo navrženo, jsme považovali za nefunkční. Možná, že bychom se mohli dočkat nějakých informací a sdělení, co se bude dít za vašeho předsednictví v této oblasti, jaké novinky, co můžeme očekávat. Děkuji. Děkuji. Martin Horschling. Pane předsedo, paní ministrině, já hned navážu. Znevýhodněné regiony, to je horké téma, hodně se diskutuje a zcela jistě, kdyby ten návrh, tak jak byl předložen, byl zrealizován, tak by to asi nebylo ono, takže by bylo dobré, kdyby se tím rada ještě jednou zabývala. Je to otázka uh, otázek nové definice, nového vymezení a my jako parlament zatím nemáme na stole žádná fakta, čili bych doporučil, aby eh, začala nějaká práce tady. Eh, já jsem si přečetl zprávu, předpokládám, že vy také, a Myslím, že my jako parlament jsme našli společné silné stanovisko v této oblasti, že parlament se v mnoha bodech shodl. Jde o to, že jsme znovu uvedli některá témata. Je to otázka spravedlivého rozdělování eh, nejen v Evropě, ale v zemědělství jako takovém. Nové výzvy eh, vůči nové zemědělské politice politice jako biodiverzita, ochrana klimatu a podobně, zapracovat je do této nové zemědělské politiky. Ještě chci říct jednu věc. Vy jste uh, také přineš, přišli s tématem geneticky modifikovaných uh, produktů nebo potravin. Tady je třeba říci, že ehm, je třeba zajistit nejen to, že se tato formulace vyskytne v textech, ale že bude také schopná koexistence. To znamená, že jedni budou schopni to používat a jiní ne. Budeme se tím muset zabývat je to otázka uvolnění pro rozhodnutí národních států, ale přesto budeme usilovat o evropskou úpravu koexistence geneticky modifikovaných i nemodifikovaných. To je potom návrh pana Daliho. Myslím, že se budete zasazovat i v rámci budoucí činnosti o zachování finančního rámce, to byla také jedna z eh, informací či bodů eh, té zprávy. Je to otázka patřičného vybavení finančními prostředky. A to, co velmi vítáme a kde bychom na ké rádi pracovali, je dialog mezi všemi úrovněmi Evropské unie a také občany, tak aby se vytvořila nová zemědělská politika. Já jsem velmi rád, že komise jde touto cestou a že i ten proces diskuzí se společností bude pokračovat, protože se to netýká jenom výrobců, ale také spotřebitelů a ekologie. Grazie a Martin, adesso do la parola. Děkuji, Martine. Pane předsedo, i já Srdečně vítám paní ministrini a když se podívám na vaši oblast příslušnosti, tak si myslím, že jste příslušná pro malé a střední podniky, pro samostatné působící podniky, tak jste pro nás velice dobrou partnerkou, pokud jde o zemědělství. Také jste tady příslušná pro eh, pokud byste tedy byla ještě u té vědecké politiky, tak si myslím, že se můžeme cítit velice dobře. Vrátím se zpět k zemědělské politice. Hovoříme o této iniciativní zprávě a o záchranné síti. Chceme tedy, eh, aby samozřejmě byly eh, produkty odpovídajícím způsobem zaplaceny a přejeme si také rozvoj venkova. Celkově vzato úkoly Evropské unie ze strany členských států stále narůstají, ale příjmy pokud jde o, o naši stranu, nejsou dostatečně vysoké. A já si myslím, že na to musíme dbát. A vy ve vaší funkci obzvláště, aby členské státy byly upozorněny na to, že musí eh, vydat trošku více prostředků na zvládnutí těchto úkolů. V žádném případě nemůžeme akceptovat eh, zredukování agrárního rozpočtu, protože já už jsem na začátku se zmínila o těch významných úkolech, které chceme splnit. Další bod, demografický vývoj. Já si myslím, že demografický vývoj je stále dramatičtější a podívám-li se na některé části Evropy, kde v podstatě hovoříme už o spustošení venkova, tak pak se kladu otázku, jaké nápady máte vy, abyste zastavila vylidňování venkova a jak si představujete další rozvoj venkova. Děkuji. Děkuji. James Mickelson má slovo. Uh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A vítám tady paní ministrini. Já myslím, že má pravdu. Čeká nás celá řada výzev ve funkčním období, které máme před sebou v procesu spolurozhodování a v souvislosti se vším, co to přináší. Já se také chci vyjádřit k GMO zaujalo mě, že jste to zmínila. Co máte vlastně na mysli? Můžete trošku víc rozvést, co chcete udělat? My víme, že komisař Dali předal tuto odpovědnost zpět členským státům. To, jestli budeme pěstovat GMO nebo ne. Nebo jestli budeme mít vůbec Evropské unii GMO potraviny. To je v pořádku, já s tím nemám problém. Ale velký problém je ten, že v radě a v komisi se nejsme schopni dohodnout, na té úrovni nízké tolerance. Křižujeme náš sektor. Musíme dovážet to, co potřebujeme pro budoucnost. Takže když to zohledníte, malý počet podniků nedělá nic a až se bude v radě a v komisi hlasovat, tak se zdá, že to stejně k ničemu nepovede. Myslíte si, že dokážete víc té slepé uličky? A pak ještě jedna věc – do jisté míry se na to zapomíná, a to je budoucnost drůbežářství, protože v roce 2012 upustíme od všech, nebo um, opustíme eh, všechny klece, přejdeme na nový systém. A v žádném ze 27 členských států to rozhodnutí ještě nebylo přijato. Můžete nám za prvé potvrdit, že budeme přecházet na nový systém a za druhé chystáte se posoudit, jaká bude situace po roce 2012? Až všechny ty klece, které teď máme, přestanou existovat a žádný členský stát nedostane žádnou výjimku? Pokud jde o produkci drůbeže, protože některé členské státy zašly hodně daleko Připravují se na nové evropské regulace, vynaložili hodně peněz, producenti vynaložili hodně peněz a je je potřeba ochránit. A chci se vrátit ještě k jedné věci, o které mluvil pan Dové. A jde o Mercosur. Hodně jsme se sobili na pan Dekutce minulý týden v parlamentu. Pan Deguc říkal v té debatě, že se musíme zamyslet nad tím, co můžeme a nemůžeme dovážet do Evropské unie. Paní ministrině, já vám něco řeknu. My v Evropě stanovíme standardy. Zemědělci a výrobci v Evropě je musí dodržovat. Jde o sledovatelnost, křížové kontroly a všechny další aspekty. My vyrábíme potraviny a jsme nuceni vyrábět potraviny podle vysokých standardů, které vyžadují spotřebitele. Já musím jednoznačně říct, a já doufám, že se mnou budete souhlasit, že je naprosto nepřijatelné, aby komisař zaujal takový přístup, že bez ohledu na to, co vyrábíme v Evropě, budeme si dovážet, co budeme chtít, podle jakýchkoliv norm do Evropy. A to je podle mě naprosto nepřijatelné. Já myslím, že velká většina lidí v Evropské unii to také bude považovat za naprosto nepřijatelné. To je jeho vyjednávací pověce v Mercosuru. A to by znamenalo, že to všechno opravdu krachne. Děkuji. Dobře, děkuji. Tím tedy uzavíráme toto kolečko diskuzí s posledním řečníkem. Jimmy vzal víte z plachet. Určitě si dokážete představit, o čem chci mluvit. Já bych ještě dodal některé podrobnosti. Za vašeho předsednictví, paní ministrině, zahájíme období, které povede k zákazu klecí. Po 1. prosinci tohoto roku, to je poslední lhůta, kde můžete dávat drůbež do klecí a mohou tam být po celý životní cyklus. O, očekává se, že po lednu 2012 30 veškeré produkce vajat Evropské unii bude nezákonné. A já jsem zklamaný, že nedáváte pozor a neposloucháte mě, protože opakuji, 30 veškeré produkce vajec v EU bude nezákonné na 2012. Já jsem se pokusil dostat toto téma na pořad jednání tohoto výboru, zatím se mi to nepodařilo. Asi víte, že některé země postupují rychleji než jiné. Těch 30 není rozprostřeno rovnoměrně po Evropské unii. Británie samozřejmě to požadavky dodrží. Naši producenti investovali 40 milionů eur ze svých peněz, aby dodrželi tyto prostředky a Německo, pardon, Španělsko a ještě Itálie hodně zaostávají. Co s tím uděláme? Děkuji. Bene, grazie. Dobře, děkuji. Děkuji všem kolegům. Paní ministrině, vidíte, že zde padlo celá, padla celá řada háklivých otázek. Jsou zde citlivé problémy, které se týkají evropského zemědělství. A krize tyto problémy ještě vyostřila. Ale také citlivost vůči e, tomuto tématu. O tom se zmínila celá řada kolegů. Jsme hrdí na to, že Evropa má opravdu vysoké standardy, ale trpíme tím, že tyto standardy nejsou dodržovány zeměmi, které exportují do Evropy. Španělské předsednictví už toto téma nakouslo a nyní si klademe otázku, eh, která nás bude zajímat tímto nahuštěn, v tomto nahuštěném pololetí. Hovořilo se také o renacionalizaci, ta jde opravdu do hloubky. Vidíme tady už určité výsledky z jiného úhlu pohledu. To, co kolega PV odmítá, to, co se přenechává rozhodnutí jednotlivým státům, může také vést k určitému tříštění z eh, konkurenceschopnosti. Děkuji ale ještě jednou a nyní možná můžeme poprosit paní Laruel, aby odpověděla na četné otázky, které byly položeny. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji všem, kdo položili otázky. Já asi nebudu odpovídat na jednotlivé otázky, tak jak zazněly, ale spíš se to pokusím se skupit eh, do určitých eh, takových bloků a když něco zapomenu, tak eh, mě to určitě připomenete. Pokud je o mléko, včera jsme na Radě ministrů zemědělství udělali takovou první diskusi byly některé body, kde jsme se zcela shodli, připomněl to i komisař, a to je především otázka, že je třeba rychle rozhodnout. Někdo z vás to také řekl. Eh, eh, ty, ta opatření, eh, která byla přijata v roce 2009, ta zabrala příliš mnoho času. Chceme-li Evropu přiblížit občanům a chceme-li je konkrétně přiblížit zemědělcům, kteří jsou také občany, a to těmi, kteří mají velice přímé a četné vazby na Evropu. Možná, že jsou to jediní evropští občané, kteří mají takto velmi přímé vazby. Chceme-li je tedy smířit s Evropou a se zemědělskou politikou, tak tady máme velké výzvy, jak my v radě, tak i vy v parlamentu. A ty výzvy jsou především rychlé rozhodování, například balíček pesticidy. To zabralo čtyři roky tak evidentní je, že budeme-li jak my v radě, tak vy v parlamentu pracovat tímto tempem, tak zemědělská Evropa v očích evropských zemědělců nebude důvěryhodná. Oni čekají na naše rozhodnutí a ta rozhodnutí mají přímý dopad na tyto evropské občany, na zemědělce. Je to tedy dvojí výzva. Rychlý postup samozřejmě neznamená unáhlenost, uspěchanost. Vy jste dnes dopoledne o tom diskutovali, my jsme také dostali těch sedm doporučení skupiny na vysoké úrovni, proběhla v radě první diskuse a rozhodně se nedá říci, že by bylo jednomyslné, eh, jednomyslná tedy eh, diskuse na všech těchto sedm eh, rozhodnutí. Například hovořit o tom, že extrémní volatilita cen je velkým problémem pro zemědělce a je také problémem i pro celý řetězec zpracovatelského průmyslu, i pro spotřebitele. Tato volatilita cen u zemědělců vede k jedné věci, eh, a sice k tomu, že mají obrovskou volatilitu svých příjmů. To jsou jediní v celém tomto řetězci. Hovořili jsme o tom opakovaně na Radě ministrů pro zemědělství ta obrovská volatilita neumožňuje zemědělcům mít určitou předvídatelnost dalšího střednědobého a dlouhodobého vývoje a tudíž jim to neumožňuje investovat, inovovat a také jim to neumožňuje reagovat na výzvy, které zde stojí. Také to ukazuje eh, zpráva předaná skupinou. Chceme-li to všechno začlenit do strategie Evropa 2020, chceme-li, aby zemědělství bylo začleněno do této strategie, chceme-li, aby evropská země, evropské zemědělství a evropští zemědělci mohli investovat, mohli reagovat na tyto výzvy, pak samozřejmě eh, vy i my i komise musíme reagovat na tuto situaci a musíme Eh, studovat dopad po roce 2013, protože volatilita příjmů přináší obrovské problémy. Bylo to dobře vyjádřeno ve zprávě. Tak, jak známe tuto situaci od začátku, eh, evropská zemědělská politika přinesla odpověď na celou řadu problémů v průběhu desetiletí. A teď samozřejmě je třeba i nadále zajistit spravedlivý příjem rodin zemědělců. Samozřejmě jsou rozdíly mezi jednotlivými zemědělskými usedlostmi, ale bude možné reagovat na problém zemědělství jen tím, že zajistíme udržitelnost příjmů zemědělců, ať už pracují kdekoliv. Musíme začít asi mlékem. Slyšela jsem samozřejmě, co řekli jednotliví eh, partneři v radě. Eh, dnes ještě není jednomyslný názor říci, zda by to mělo být dobrovolné, povinné, zda by to mělo vypadat tak či onak. Komisař připomněl, že je třeba eh, hovořit nikoli pouze o smluvních vztazích, ale o všech třech prvních doporučeních v jednom balíčku, protože na sobě navzájem závisí a Jde o to posílit vyjednávací sílu zemědělců. To je jasné mě i mým kolegům. Když eh, řekneme, je třeba smluvně řešit tyto situaci a přitom neposílíme eh, vyjednávací pozici zemědělců, pak eh, situaci nevyřešíme. Takže první tři doporučení jsou navzájem provázána a také komisař ve svých návrzích to bude muset zohlednit dále. Velice pozorně jsem poslouchala, co řekl komisař a také poslouchám, co říkají eh, kolegové eh, ministři. V rámci rady není ještě kvalifikovaná většina ehm, pro eh, centralizované veřejně zvládané organizování celého sektoru. Tato většina, kvalifikovaná většina není. Samozřejmě věci se mohou měnit v našem stále se měnícím světě ale my jsme včera připomněli, že si přejeme opatření pro hladké přistání eh, po eh, roce 2015. A tady záleží na tom, jak rychle budeme přijímat eh, rozhodnutí. Komisař šel dokonce ještě dále a řekl, že rozhodnutí v oblasti mléka je třeba co nejrychleji přijmout, aby bylo možné je ještě posoudit v tom, jaké mají dopady a eventuálně je ještě uspůsobit, upravit předtím, než definitivně padnou kvóty. A já věřím, že v září se nám podaří dospět ke kvalifikované většině. O prioritách eh, bude to, doufám, v podobě závěru rady, ale pak, když to nebude v podobě závěru rady, pak to bude alespoň eh, v závěrech předsednictví, které budou formulovány co nejdůrazněji. A samozřejmě bylo by optimální dohodnout se. Pokud jde o záchranné sítě, na tom se všichni dohodli, záchranné sítě je třeba udržet, bude hodně záviset také na tom, co budeme považovat za relevantní trhy, co budeme považovat za mezní hodnoty, ale e, ty záchranné sítě, které jsou v oblasti mléka, ty určitě mají podporu většiny. Pokud je o označování, Tady jsou dvě, dva problémy. Původ a produkt. To jsou dvě věci. Já souhlasím s poslancem Tarabelou. Prostě když je něco sír, tak musí být jasné, že to je opravdu sír, že je z mléka. A tady si myslím, že mý kolegové ministři jsou prakticky jednomyslní. E, náhražkové produkty musí být jasně označeny jakožto náhražkové e, produkty. Pokud jde o původ, tady někteří by si přáli označení, jiní ne, někteří by chtěli označení EU, někteří by chtěli označení konkrétní země. Čili závisí tady na konkrétní pozici sektoru a také na tom, zda ta konkrétní země je spíše dovozce nebo spíše vývozce těch e, produktů. A podle toho závisí i názor dané země. Pokud jde o společnou zemědělskou politiku po roce 2013, já plně souhlasím, a také to bylo řečeno v prioritách předsednictví. Společná zemědělská politika, to není souhrn 27 národních politik, to je skutečně jedna společná zemědělská politika. A říká se, že je zapotřebí silný první pilíř a je zapotřebí mít tady ještě druhý pilíř. Když jsme přijali druhý pilíř, tak jsme samozřejmě přijali i určitý tady vliv. První pilíř to je evropský rámec. A když země mohou spolufinancovat některá opatření nebo se rozhodnou, že některé jiná, některá jiná opatření neuplatní, tak eh, to už pak jsme v tom druhém pilíři, který je sice do jisté míry evropský, ale do velké míry také národní. Tak to, tak to eh, alespoň funguje, takovou mám představu. Společná zemědělská politika ovšem naopak ta musí být jednotná, co nejvíce opravdu společná politika. Tady věřím, že dosáhneme e, v radě velkou většinu a jsem ráda, že i váš výbor bude asi v tomto zajedno. Společná zemědělská politika, co nejvíce ambiciozní, aby bylo možné reagovat na výzvy. A já jsem přesvědčena, že se dokážeme velmi rychle dohodnout. Vy, my, všichni. Musíme přesvědčit eh, také eh, ty tvůrce rozpočtů v našich členských státech, aby tady byl náležitý rozpočet. Můžeme mít nejkrásnější cíle světa, ale když eh, o polovinu zkrátíme zemědělský rozpočet, no tak můžeme mnoho projektů stečit zpátky do zásuvky. Já věřím, že je to ambicí komise a je to ambicí i Evropského parlamentu. Pokusme se definovat společnou zemědělskou politiku, jak by měla vypadat po roce 2013, Pokusme se co nejvíce tomu přizpůsobit rozpočtové eh, aspekty, budeme tady mít strategii EU a další aspekty a pokusme se tedy ten rozpočet náležitě stanovit. A v Radě pro zemědělství se budeme snažit mít velký rozpočet pro zemědělství. Je tady velká řada výzev, ale jsou tady také velké odlišnosti mezi novými, starými zeměmi, eh, podporami eh, a podobně. Pokud jde o diskusi s občanskou společností, plně s vámi souhlasím. Společná zemědělská politika eh, nemá za cíl umožnit eh, pardon, má za cíl umožnit eh, rodinám zemědělců žít a pracovat a také uživit těch 500 milionů evropských spotřebitelů, kteří žádají kvalitní výrobky za dostupné ceny, za spravedlivé ceny. To je dvojí cíl a můžeme žádat o velký rozpočet pouze za předpokladu, že evropští občané budou podporovat takovéto cíle a takovouto politiku, což je také cílem komisaře Ciolose. A věřím, že se nám to podaří. A teď ještě trošku citlivější bod GMO. Já vím, že tady jsou různé názory. E, také v radě není jednomyslnost Dokonce v mé vlastní zemi není jednomyslnost, takže to je opravdu velice choulostivé téma, velice citlivé téma. Ovšem, to, že je citlivé, neznamená, že ho necháme stranou. Musíme se mu věnovat. Já jsem přesvědčena, že Rada pro zemědělství i váš výbor, i když nás o to třeba nikdo nebude žádat, musíme toto téma eh, projednávat. Já jsem o tomto problému eh, i diskutovala z toho hlediska, zda umožníme GMO v krmivech pro zvířata. V krmivech pro zvířata nepřímo, ale možná i přímo, je s tím spojena problematika zásobování eh, bílkovinami. U rostlinných bílkovin, jak víte, máme určitý eh, deficit, protože my ničíme eh, živočišné bílkoviny v ochraně před Eh, nemocí člených krav. A teď se nám tady objevuje tato otázka. Eh, prostě tu otázku si klademe používat nebo nepoužívat eh, tyto bílkoviny. Je to velice složitá otázka, já na to nemám odpověď. GMO nemůžeme považovat za stělesnění všeho, čeho se obáváme. Eh, je třeba zapotřebí, abychom tady měli nastatečnou zásobu bílkovin, ať už rostlinných či živočišných. A když zakážeme veškeré GMO, eh, zakážeme veškeré použití těchto bílkovin, tak eh, musíme asi se tvůrčím způsobem na tuto otázkou zamýšlet ve prospěch našich zemědělců. Otázka převedení GMO na národní úroveň. Ano nebo ne? Zpráva komisaře Daliho Jestli mám správné informace, on nenavrhuje převést to na národní úroveň, tedy to povolování GMO. Ale eh, já bych měla být opatrná a měla bych počkat, až ten návrh opravdu předloží. Já bych si přála, aby to zůstalo na evropské úrovni, ale v radě konstatujeme, že dnešní situace není příliš pozitivní, pokud jde o demokratičnost věcí. Netvrdím, že je to antidemokratické. Je to prostě e, náš problém, že se nám nepodaří dosáhnout jednomyslného názoru, ať už tím či o ním e, směrem a proto nemůžeme rozhodnout, proto to pořád odkládáme. Nemohu tedy říci, že by evropští e, aktéři tady byli příliš spokojení. Jistě, je třeba najít mechanismy, které budou fungovat lépe a tak rozvíjet diskusy. Subsidiarita o pěstování tady, tady je teoretická diskuse, která je velice zajímavá, ale je tady i praktická situace. Dnes prakticky v členských státech je to tak. Členské státy uh, nemohou uh, odmítnout pěstování, ale protože se tomu chtějí, chtějí vyhnout, tak přijmou tak velmi přísné předpisy, že prakticky není možné je eh, uspokojit doufám, že se nám podaří v této velice, velice choulostivé otázce dostat trošku dále v diskusi. Pokud je o zjednodušování, tady je třeba pokročit. Hovořili jsme o tom 2. června na zasedání Rady ministrů. Pokusíme se dosáhnout zjednodušení u kvality výrobků. Už jsme trošku pokročili, ale samozřejmě bezpečnost potravin v eh, společné zemědělské politice po roce 2013. Tam je to velice důležité, takzvaná ekopodmíněnost, to je ostatně také ve zprávě. Je vidět, že to určité problémy přináší. Další věc, otázka chudoby. No to Belgie si přeje toto věc považovat za prioritní a dosáhnout kvalifikované většiny nebo dokonce jednomyslnosti. E, společná zemědělská politika po roce 2013. To je nejenom hospodářský či ekologický aspekt, ale je to i sociální aspekt. Eh, je otázka chudoby ve světě. Vy to víte stejně dobře jako já, že to jsou cíle strategie Evropa 2020. Na tom je třeba také se podílet a uvidíme, zda se nám podaří eh, překonat eh, blokující menšinu. Volatilita cen, životní úroveň, to si myslím, že to už jsem pojednala Mercosur a VTO. Pokaždé, když se věnujeme otázce VTO na Radě ministrů pro zemědělství, tak je prakticky vždycky kvalifikovaná většina, která připomene, že jsme dali při velmi jasný mandát, že není možné pokaždé eh, použít zemědělství jako směnou hodnotu za jiné ústupky. Eh, tato diskuse je příliš důležitá, zejména v, po reformě v roce 2003. Přejeme si, aby eh, eh, otázka reciprocity byla jasná. Z hlediska eh, veřejné ochrany, tedy veřejného zdraví, je možné klást podmínku reciprocity, abychom třeba zakázali v Evropě prodávání kuřat, která byla dezinfekována chlorem. Tady to vůbec neodpovídá našim normám. A přitom komise byla ochotná eh, tyto, eh, tato kuřata pustit do Evropy. Eh, po každé Evropská unie protože proběhl panel o hovězí mase z hormony, tak vždycky, vždycky udělat určitý ústupek, na který doplácí zemědělství, vždycky v té problematice VTO. Pokud je o Mercosur, tady jsme na stejné vlnové délce jako vy. Věřím, že je nutné připomenout komise, že komisi, komise má povinnost informovat a být transparentní vůči jak radě, tak parlamentu. A to od roku 2009 eh, vzhledem k mandátu pro jednání. Povinnost transparentnosti je důležité. Ani rada, ani eh, parlament nemusí poskytnout předem souhlas s dohodou, ale transparentní informování to je bez výjimky nutná podmínka. Také v jednáních Mercosur. My jsme o tom jednali v radě znovu v červnu. Evropské produkty jsou zablokovány v opačném směru, ať už, je to, eh, ať už jsou to rybí produkty, a tady reciprocita evidentně musí jít oběma směry. Já nevím, jestli jsem na něco zapomněla. Dívám se rychle do svých poznámek. EFSA. No, souhlasím, je třeba mít eh, důvěryhodnou EFSA a mít na to prostředky. No, já myslím, že jsem probrala všechno. Ještě ty kuřata, ještě ta kuřata. Na to jsem zapomněla. V klecích. Já to chápu, že jestli si dobře pamatuju, tak je to rozhodnutí, ukončit používání určitý typ klecí v roce 2012. To už je pět let staré rozhodnutí. Nebo sedm let staré e, přece rozhodnutí. Možná, že už deset let se o tom, o tom hovoří. Už deset let se o tom hovoří, o tom, že v roce 2012 bude zakázáno používat určité typy klecí. A i kdyby to nebylo deset let, i kdyby to bylo jenom šest let. Šest let je přece dostatečně dlouhé přechodné období. E, jestliže to budeme stále odkládat o pět let a o dalších pět let a o dalších pět let, tak vůbec nemusíme takové rozhodnutí učinit. Já vím, že to bude komplikované. Jsou některé konkrétní situace, které je možné vysvětlit, dokázat, prokázat dobrou vůli, eh, proč eh, to nebylo možné. No tak eh, možná s komisí je možné projednat, zda je možné tři, čtyři výjimky udělit. Ale nechápu, jak se k tomuto můžeme nějak vrátit. Já už teď to přesné datum nemám, ale nemá někdo to přesné datum? V každém případě tady bylo dostatečně dlouhé přechodné období velmi dlouhé přechodné období. A říkám, jestliže jsou některé specifické podmínky, které eh, vysvětlují, proč byly některé problémy, no tak je možné eh, v rámci bodu různé s tím vystoupit na zasedání Rady ministrů. Pokud jde o znevýhodněné oblasti, tady myslím nebude žádná nová iniciativa, musíme eh, počkat, až proběhne celá diskuze k Z, SZP po roce 2013. Pane předsedo, doufám, že jsem na nic nezapomněla. Už tak je toho hodně. Myslíte, že je toho už příliš mnoho? No, já vždycky hodně mluvím, to víte. Ženy. Merci beaucoup, madame la ministre. Děkuji, paní ministrině. Děkuji za toto představení. Myslím si, že můžeme paní ministrini srdečně poděkovat, popřát jí dobrou práci, děkuji všem řečníkům a na tomto místě vám všem mohu popřát šťastnou cestu domů. Uvidíme se 30. srpna na další schůzi. Všem srdečně děkuji. No teda.